Vamos. ¿Cómo? Bonjour à tous. Dobrý den. Bonjour à tous. Good morning, every member of the committee. Dobrý den všem členům výboru. Podobně jako na schůzi koordinátorů, také nyní vám všem chci popřát vše nejlepší do práce v našem výboru. Myslím, že letní prázdniny jsme si všichni zasloužili, odpočinuli jsme si a nyní se můžeme intenzivně pustit do práce. Tak, jak je práce naplánována pro náš výbor Na schůzi koordinátorů jsme jednali o velkém objemu práce, který čeká náš výbor. Je tady celá řada zpráv, zhruba 20, které ještě zůstávají otevřené. To znamená, že v okamžiku zvolení nového parlamentu stále ještě jsou v procesu zpracování. A tady je zapotřebí si stanovit koordinátory. Socialistická skupina ještě musí dokončit volbu svého koordinátora a proto definitivní určení eh, bude ohlášeno zítra. Eh, dnes náš výbor zasedá celý den, tedy celou středu, a kromě toho ještě pokračuje zasedání také zítra ve čtvrtek. Na schůzi koordinátorů jsme hovořili o kritériích, podle kterých se přidělují eh, zprávy a konkrétně tyto zprávy, které jsou již otevřené, již zahájené a na kterých se dále pracuje. Máme tedy opravdu velice intenzivní eh, jednací řád, tedy program jednání a máme tady řadu bodů, které máme mm, projednat. Máme tady také vystoupení eh, ministrů švédského předsednictví. Takže první věc, eh, kterou musíme udělat, je schválení našeho pracovního programu. neobjevilo se žádný návrh na změnu eh, našeho eh, pracovního programu, který byl rozeslán, takže eh, prvním rozhodnutím je, že tento program je schválen. Tedy náš pořad jednání je schválen a nyní přecházíme k dalšímu bodu, což je sdělení předsedy. Žádné zvláštní sdělení či informace eh, v tuto chvíli pro vás nemám. Eh, chci snad jen připomenout, že doporučení, které mají eh, formulovat koordinátoři pro rozdělení zpráv, to bude, a připomínám to tedy po druhé, oznámeno zítra na začátku zítřejšího jednání. Další bod našeho programu se týká pracovního plánu, working program, tedy pracovní program a urgentní otázky eh, výboru Libe na začátku tohoto volebního období. Tady by bylo dobré eh, připomenout, že eh, všechny Eh, seznam všech eh, rozpracovaných postupů byl rozeslán. To je tedy tato část dokumentace, která je k dispozici všem členům výboru. A před koncem roku má také komise eh, v úmyslu předložit své návrhy. Koordinátoři eh, politických skupin předloží témata, která budou diskutována přednostně. Jde o to, že u některých legislativních postupů právní základ se změní, když vstoupí v platnost Lisabonská smlouva před konečným eh, schválením eh, příslušných návrhů a jejich zveřejněním v úředním vestníku. To bude konkrétně případ eh, návrhu, kterému se dnes říká návrhy podle třetího pilíře což jsou například policejní a justiční spolupráce v trestně právních věcech. To znamená, že tady by bylo zapotřebí zahájit příslušný postup. Já vyzývám zpravodaje, aby měli na paměti eh, tuto perspektivu a taktéž jistě i jiné instituce by měly pracovat ve stejném duchu. Konkrétně, nová smlouva změní eh, některé právní základy, případně rozšíří jejich rozsah nebo vytvoří nový právní základ že například to přejde z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu a proces spolurozhodování. To bude například eh, migrace, legální migrace a vizová eh, politika, což je prioritou švédského předsednictví. Práce, která byla provedena již dříve, eh, bude velice užitečná pro novou legislativní práci. A mm, Spravodajové budou jednat s příslušnými institucemi o tomto vývoji. A konečně e, nová smlouva také posílí úlohu parlamentu v mezinárodních jednáních, e, konkrétně v policejní a justiční spolupráci v trestně právních věcech. Ehm, zatím tedy Můžeme říci, že eh, budoucí irské referendum bude mít eh, rozhodně dopad na tyto věci. Po referendu budou pravděpodobně za měsíc ode dneška eh, tyto věci jasnější. A pak v našem výboru přehodnotíme náležitě náš pracovní program. Ovšem zatím jsem požádala právní službu parlamentu, aby byla připravena reagovat na vaše otázky v těchto bodech a právní služba ráda bude informovat e, výbor o tom, jak může právní služba podpořit tuto legislativní práci. Pan Kajola požádal o slovo. From the legal service? Yes. Yes. Thank you, chairman. Správní služby, ano, ano, děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě právní služba je zde, aby vám poskytla veškerou právní pomoc, kterou budete potřebovat během vaší práce. A jak víte, právní služba má za hlavní cíl to, že pomáhá parlamentním výborům v jejich legislativní práci, takže eh, v ve všech legislativních postupech a ve všech otázkách, jež se týkají různých legislativních aspektů, jež mohou eh, vystoupit při jednáních a práci parlamentních orgánů. Právní služba také má poslání a to hájit instituci jakožto Evropský parlament před mezinárodními evropskými instancemi. A právní služba je zde tedy zejména proto, aby zastupoval Evropský parlament při evropských sporech Evropský parlament. Jak jste zdůraznil, pane předsedo, je pravděpodobné, že Lisabonská smlouva bude moci vstoupit rychle v platnost. A v takovémto případě, pokud tedy Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, budou značné změny, pokud jde o ty oblasti, které spadají do kompetence vašeho výboru. <clears throat> Konkrétně, jak jste říkal, vše, co se týká spolupráce policejní a trestně právní, protože to bude do značné míry e, nyní procházet obvyklým řízením, což je obdobné jako spolorozhodování a také další důležitá věc je, že Evropský parlament bude mít posílenou pravomoc, pokud jde o jednání a uzavírání mezinárodních smluv. Jsme vám tedy k dispozici, jak dnes, pokud máte otázky eventuálně, tak samozřejmě i v případech do budoucna při vaší práci, abychom vám poskytli veškerou právní pomoc. Děkuji, pane předsedo. No Děkujeme, pane Kajolo. Chtěl by někdo vystoupit k tomuto bodu, který se týká eh, těch rozpracovaných eh, zpráv? Máte nějakou otázku? případně nějakou otázku týkající se dopadu eh, Lisabonské smlouvy na zprávy? Na tedy zprávy, které spadají do pravomoci našeho výboru? Ano? Prosím, žádáte o slovo? No, no. Ne, nežádáte o slovo. Takže v tom případě Jak už jsem řekl, schůze koordinátorů jednala o možném dopadu Lisabonské smlouvy na určitý počet zpráv, které náš výbor bude ještě dále projednávat. A e, máme tady metodologii na rozdělení mezi politické skupiny v Evropském parlamentu. Simon Busutil, koordinátor PP, e tady předložil tuto eh, metodologii, to znamená, rozlišují se eh, různé kategorie zpráv tak, jak to eh, preferují jednotlivé politické skupiny a jakmile vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, jak doufáme, budeme počítat s právní pomocí parlamentu jak právě pan Kajola z právní služby parlamentu přislíbil. Budeme mít tedy potřebné nástroje, abychom dokončili práci na všech těchto zprávách tak, jak to bude vyžadovat eh, situace. Jestliže v tuto chvíli tady není žádný dotaz, můžeme si dovolit malou eh, přestávku, protože schůzka se švédskou ministriní eh, spravedlnosti a vnitřních věcí je stanovena na 11. hodinu. Počítá se tedy s jejím projevem přesně v 11 hodin. Máme pár minut na kávu. Takže do 11, do, do za 5 minut 11 máme přestávku. Et là, tu peux faire ton travail sur le budget.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 So, dear colleagues, milí kolegové, dear colleagues, Posaďte se, prosím. už bychom se měli opět pustit do práce po té krátké přestávce. Jsme rádi, že zde můžeme přivítat eh, švédskou ministrini spravedlnosti a vnitra, paní Beatrice Askovou. Je to pro nás velkou ctí, že se může účastnit dnešního setkání má na starosti eh, spravedlnost a vnitro, na rozdíl od migrace a asilové politiky, kterou má na starosti pan Tobias Bilström, eh, který eh, se k nám přidá dnes odpoledne. Paní ministrině Beatrice Sková má na starosti také otázku transparentnosti ve vztahu k, minis- k institucím a je to také záležitost, kterou se zabývá tento parlament a především eh, tento výbor. Paní Asková má na starosti přípravu tzv. stokholmského programu, který bude vytvářet eh, podobu Evropy v oblasti svobody a spravedlnosti během příštích pěti let. Je jasné, že i, priorit, že i pro tento parlament je Eh, prioritou, aby předložil včas svá doporučení Evropsk, eh, Radě Evropské unie. Stockholmský program bude mít velký význam a všichni doufáme, že se mu podaří definovat a zrealizovat nový právní rámec jak pro období po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Ještě než dám slovo paní ministrini, myslím, že mohu uvést, že bychom za tento výbor mohli požádat eh, švédské předsednictví o to, aby definovalo a implementovalo ten ambiciozní plán, který je součástí priorit švédského předsednictví. A také bych požádal, aby tento výbor věnoval pozornost i ostatním aspektům politiky v oblasti eh, svobody a no, zajišťování svobody a justice. Tento výbor bude mít určitě zájem na tom, aby se účastnil ministerského summitu mezi Evropskou unii a Spojenými státy 27. října ve Washingtonu, kde se bude hovořit o vzájemné ehm, právní pomoci a vydávání osob. Určitě to bude velký úkol, jehož dosažení bude vyžadovat podporu tohoto parlamentu. A proto se zdá rozumné, aby delegace i tohoto výboru se zmíněného zasedání účastnila. A teď je mi ctí předat slovo paní ministrině Beatric Askové. Takže paní Asková, prosím, máte slovo. Já budu hovořit chvilku anglicky, než eh, eh, se budu vyjadřovat svým mateřským jazykem. Pane předsedo, jsem velice ráda, že se mohu účastnit zasedání vašeho výboru. Já jsem se tady už objevila v, na, v, na jaře na semináři o transparentnosti, takže je to určité znamení, že se setkáváme opět v této místnosti. A Já jsem se těšila, až se eh, s vámi Bohu budu moci setkat eh, po té, co Švédsko převzalo předsednictví. Eh, my víme, že ty volby do parlamentu byly velice důležité. Vážení členové výboru Libe, nejprve dovolte, abych vám poblahopřála k vašemu znovuzvolení či zvolení do Evropského parlamentu a také bych ráda poblahopřála panu Lopezu Aguilarovi za jeho zvolení předsedou výboru Libe. České předsednictví doufá v dobrou spolupráci a teď eh, bych vám řekla něco o našem programu, pokud jde o svobodu a justici. Je to velice složitá oblast, ale e, doufám, že se mi podaří e, seznámit vás s těmi hlavními oblastmi a určitě um, ráda zodpovím vaše otázky. E, dneska odpoledne můj kolega pan Bilström, který má na starosti migrace a azylovou politiku, bude hovořit o právě azylové politice a vízové politice. Pokud jde o boj proti nadnárodnímu zločinu a o mm, věci, jako je e, obchodování s drogami a e, s lidmi, to je všechno realita a je to e, velice závažná oblast. Další typy trestné činnosti, jako například počítačová kriminalita, si vyžadují další, nové přístupy a je také nutná přeshraniční spolupráce. Je tady ještě řada věcí, které musíme zvládnout, abychom dosáhli opravdové soudní spolupráce. Musíme eh, řešit společné problémy přijímáním společných řešení. Organizovaná trestná činnost v Evropě a mimo Evropu samozřejmě eh, některá eh, nerespektuje národní hranice. A Eh, nesmíme dopustit, aby administrativní nebo ty fyzické hranice eh, bránily eh, úřadům, které bojí proti zločinu v jejich práci. Pokud jde o pohled občanů, tak boj proti trestné činnosti je důležitý. Občané totiž očekávají, že v rámci evropské spolupráce se budou přijímat lepší opatření na boj proti trestné činnosti. A proto je důležité. aby eh, veškerá práce, která se týká boje proti zločinnosti, eh, neměla negativní dopad na eh, integritu občanů. Z hlediska občanů je to tak, že takto občané musí být při naší práci bráni také v úvahu. Já se velice těším na to, až Lisabonská smlouva v britské budoucnosti vstoupí v platnost. Její přijetí sebou přinese řadu důležitých eh, změn eh, v oblasti vnitra a spravedlnosti a v neposlední řadce, řadě také pos, bude posílena úloha Evropského parlamentu a proto se těším na úzkou a plodnou spolupráci s parlamentem a výborem LIBE. Vypracování stokholmského programu, což je nový pětiletý program, eh, který eh, následuje po současném hákském programu, je určitě nejvýznamnějším úkolem pro švédské předsednictví. Švédská vláda má za cíl vypracovat ambiciozní, vyrovnaný a dlouhodobý stokholmský program. Ambiciozní v tom ohledu, eh, že by měl reflektovat hm, zrůstající význam evropské spolupráce v oblasti justice a vnitra a měl by také eh, stanovit jasné eh, politické cíle, jichž chceme dosáhnout. Tento program by měl také Eh, představovat určitou základu pro trvalou účinnou a výraznou spolupráci. A měl by být také vyrovnaný, jak už jsem řekla. Měl by být vyrovnaný v tom smyslu, aby eh, tady byla rovnováha mezi opatřeními, která mají represivní charakter a mezi opatřeními, která mají za cíl chránit integritu eh, jednotlivců a zajistit jejich svobodu. Jak už jsem řekla, eh, základem eh, stokholmského programu eh, jsou tedy tato kritéria a my chceme nalézt rovnováhu mezi všemi těmito aspekty, což nebyl případ toho předchozího programu. Východiskem při přípravě tohoto programu bylo, bylo sdělení komise z června tohoto roku. Poprvé, když jsme o tom hovořili, tak to bylo na neformální eh, schůzce ministrů v červenci a pan předseda tohoto výboru, pan Aguilar, se našeho setkání také účastnil, což jsme všichni vřele přivítali. A my jsme to ocenili právě proto, že se to rozhodl na poslední chvíli a musel změnit svůj plán. A byli jsme velice rádi, že využil té příležitosti a schůzky se účastnil. Z těch diskusí ve Stockholmu vyplynulo, že obecně e, platí, že e, je tady schoda na e, nutnosti důvěry v, ve vzájemné komunikaci. Řada mých kolegů zvýraznila význam tohoto, této občanské perspektivy a pokud jde o budoucí spolupráci, tak tam musí vycházet z opatření, které která budou mít pro evropské občany přidanou hodnotu. Další oblast, kde jsme se shodli, eh, byla potřeba lepší analýzy eh, platné legislativy a také to se týká jak nové legislativy, tak té stávající. A zdůrazněna byla kvalita a také srozumitelnost právních aktů a rovněž jejich lepší eh, přístupnost pro občany. Myslím si, že to jsou aspekty, eh, které bychom měli zakomponovat do stokholmského programu. Řada kolegů také potrhla eh, otázku vzájemné důvěry při poskytování právní pomoci a myslíme si, že eh, tato důvěra je předpokladem pro dobrou spolupráci. Musíme zavést eh, do praxe opatření pro ehm, zlepšení komunikace. To mohou být různé vzdělávací a informační programy. Hovořilo se o takzvaném programu Erasmus pro státní zástupce, policisty a, a soudce. Je nutné si uvědomit, že e, znalost právních a e, soudních systémů e, není vždycky dostatečná a samozřejmě pokud nerozumíte, jak to funguje v jiné zemi, tak vaše důvěra nebude úplně ideální a jde o to, aby se tady na té praktické úrovni tyto informace vyměňovaly. Dalším opatřením pro budování důvěry je odsouhlasení minimálních standardů eh, pro řešení trestních případů a doufáme, že během našeho předsednictví se nám podaří mm, dosáhnout eh, těchto střednědobých úkolů, ale i z toho dlouhodobého pohledu Eh, máme v rámci stokholmského programu určité závazky. Pokud chceme zajistit bezpečnost občanů a eh, dodržování práv, tak eh, si musíme uvědomit, že řada lidí během svého cestování po Evropě se mnohdy eh, setká s určitými eh, skutečnostmi, které se týkají právě oblasti justice, které nejsou úplně jasné. A na tom, na té, eh, na té stokonské schůzce jsme se také dohodli na posilování úlohy Europolu. To je to jádro spolupráce policejních složek v Evropě. Pokud jde o boj proti organizovanému zločinu, tak komise ve svém sdělení zmiňuje řadu nebo různé typy eh, zločinu, eh, které eh, představují výzvy. Je to sexuální obchodování, no, obchodování s dětmi za účelem sexuálního zneužívání, korupce, padělání, trestná činnost eh, bílých límečků a myslím si, že je tady eh, schoda na těchto prioritách. Pokud jde o to setkání na myslecké rovni, tak kolegové také zdůraznili význam posílení vnějších vztahů. Samozřejmě eh, zločinci nerespektují eh, hranice a musíme se na to soustředit více než v minulosti. To je tedy eh, další aspekt, který v rámci našeho programu chceme akcentovat. Dohodli jsme se tedy na těch eh, jednotlivých prvcích budoucí spolupráce a teď bude na předsednictví, aby do toho návrhu programu Eh, všechny tyto aspekty zakomponovala před předložením tohoto eh, programu. A já se těším na eh, rozhodnutí parlamentu, kdy se vyjádří tady k tomuto programu během letošního podzimu. Můj kolega byl strojem který zde vystoupí odpoledne, eh, má na starosti migraci a azylovou politiku. Existují eh, také eh, plány na návštěvu tohoto ministra v tomto výboru a také ve výboru Jury. A těšíme se také na štrasburské zasedání parlamentu v listopadu. Vážení kolegové, otevřenost v rámci Evropské unie je velice důležitým eh, prvkem při posilování spolupráce a eh, při eh, si, boji se špatným řízením a korupcí v rámci administrace. Jsme přesvědčeni, že parlament je stejného názoru. Během předchozího švédského předsednictví eh, na jaře 2001 eh, bylo přijato, bylo přijato nařízení, které se týká přístupu, veřejného přístupu k dokumentům Evropské unie a myslím si, že to funguje dobře. Tehdy bylo přijato několik rozhodnutí, řešení Eh, které se týkají právě přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské unie a zachování důvěrnosti příslušných dokumentů. Švédské předsednictví je eh, připraveno podporovat eh, tato řešení dále a příslušné návrhy předložíme na podzim. Určitě budeme Eh, pracovat konstruktivně. Eh, rada dokončila technické přeskoumání tohoto nařízení. Je tam ještě několik úkolů k dořešení, ale určitě teď už máme určitý obrázek o tom, jak se k tomu rada eh, staví. Rada dychtivě čeká, dychtivě čeká na vyjádření parlamentu. Švédské předsednictví také doufá, že stejná angažovanost a připravenost eh, na straně parlamentu a rady bude stejná jako na jaře 2001. Úvodem jsem hovořila o společných řešeních, která jsou nezbytná pro um, zvládání společných problémů. V Evropě teď nejsou hranice a to samozřejmě zneužívají organizovaní, toho zneužívá organizovaná trestná činnost. mezi jednotlivými státy musí efektivně fungovat eh, policejní spolupráce, eh, včetně výměny informací a osvědčených postupů. Švédské předsednictví eh, vnímá Europol jako důležitý nástroj pro usnadnění přeshraniční policejní spolupráce. Europol nyní oslavuje desáté výročí svého vzniku. A za těchto deset let eh, jeho úloha v boji s nadnárodním zločinem vzrostla. 1. října tohoto roku předsednictví ve spolupráci s Europolem bude pořádat speciální ministerské setkání v Hágu, kde se bude hovořit o současné a budoucí úloze Europol. Samozřejmě jste také zváni. Myslím si, že ta pozvánka již byla uh, zaslána. Chceme hovořit o úloze Europolu v budoucnosti. Jednou z nedělních součástí přeshraniční spolupráce je e, také lepší výměna informace. Národní policejní sbory musí mít e, možnost vyměňovat se informace se svými kolegy v zahraničí a na úrovni Evropské unie můžeme do určité míry standardizovat eh, potřeby tak, aby výměna informací byla efektivnější a také, abychom zajistili určité základní standardy, které se týkají ochrany osobních dat a e, soukromí. Můžeme se také dohodnout na určité minimální úrovni informací, které členské státy mohou shromažďovat a uchovávat. Musíme však zajistit, aby se neschromažďovalo více informací, než je nutno, aby se a také tyto informace neuchovávaly eh, po zbytečně dlouhou dobu. Švédské předsednictví chce vypracovat určitou strategii pro budoucí výměnu informací. Pokud jde o výměnu informací, tak eh, smyslem samozřejmě je eh, zamezit organizovanému zločinu. Není nutné jak si uchovávat informace o eh, každodenních aktivitách eh, běžných občanů. My chceme vytvořit eh, bezpečnou Evropu, kde se proti organizovanému zločinu dá bojovat efektivně, ovšem zároveň zajistit, že práva občanů nebudou dotčena. Švédské předsednictví se také rozhodlo Eh, zaměřit se na další aspekty výměny informací. To je důležité pro vzájemnou důvěru. Jde o to, aby informace, které jsou vyměněny, vyměňovány, byly eh, spolehlivé a kvalitní. Sem patří také eh, analýzy DNA a otisků prstů. Švédské předsednictví um, společně s nadcházejícím španělským předsednictvím také představil iniciativu pro akreditaci forenzních laboratoří. To je důležité v souvislosti se sproštěním obvinění eh, nevinných podezřelých. Je důležité, aby lidé, kteří využívají informací z forenzních laboratoří, se na tyto informace mohli spolehnout. Informace musí být spolehlivé a vysoce kvalitní. Proto je nutné eh, zavést společné standardy pro tyto laboratoře a zajistit, aby informace, které jsou zde získány, byly eh, použitelné v ostatních členských státech. Někdo si myslí, že forenzní informace a akreditace eh, forenzních laboratoří je eh, vysoce technická záležitost, ale já si myslím, že eh, občanům to můžeme sdělit velice jasně, protože lidé chápou, že je tady určitá nutná standardizace na železnici. Musí být stejné rozchody kolejí, aby se dalo jezdit. A To tež platí i pro eh, ty analýzy DNA a lidé to také považují za velice zajímavé, protože se o tom mluví v kriminálních seriálech. Takže ačkoliv je to technická záležitost, eh, tak eh, si myslím, že by nebylo tak těžké to komunikovat. Vzájemná důvěra je úhelným kamenem naší spolupráce. To se týká samozřejmě jak státních a mm, místních úřadů, ale i jiných oblastí, například eh, soudnictví. Takže budování eh, této spolupráce, pardon, této důvěry, pokud jde o oblast soudnictví, tak občané eh, musí mít jistotu, že jim jsou zaručena minimální práva, pokud eh, se dostanou do sporu s zákonem v cizině. A eh, pomoci můžeme jednoduchými eh, věcmi, jako je například jazyková služba. Ve ohledu na to, zda člověk bude obviněn nebo naopak bude obětí trestného činu, měl by mít tuto možnost domluvit se ve svém jazyce. Pokud je o procedurální práva, tak švédské předsednictví chce opět eh, otevřít tuto otázku. Už tady bylo rámcové rozhodnutí a vím, že řada členů parlamentu, poslanců parlamentu eh, zatím nebyla úplně spokojena. Je potřeba obnovit eh, tato jednání a zajistit lepší eh, výsledek než minule. Eh, pokud se nám nepodaří v té spolupráci eh, pokročit, tak nebudeme schopni zajistit práva občanům a nedosáhneme důvěry lidí v náš projekt. Cíly švédského předsednictví je dosáhnout dohody na určité cestovní mapě, proto aby se to procesní právo bralo v úvahu ve stále větší míře. Ehm, musíme pomáhat i obyčejným lidem a právě proto musíme mít nejprve tady tu eh, cestovní mapu pro hm, určitý, určitý rozvoj toho systému poskytování eh, jazykových služeb. Také musíme zajistit eh, základní práva obviněným. Musíme zajistit, aby ti, kdo, byli, kdo se stali obětí trestného činu, měli také eh, zaručená určitá práva. Někdy to může být velice traumatická zkušenost a může člověka e, eh, tížit celý život. A pokud se vám něco stane v cizí zemi, je to ještě horší, než se vám to stane eh, ve vašem státě. Eh, nerozumíte jazyku, nevíte, jak vypadá ten právní systém, nevíte, jaké pomoci se vám, jakou pomoc můžete očekávat. A to je situace, která sama o sobě je velice eh, traumatizující a stresující. Pokud se tedy zabýváme otázkami um, obětí trestného činu, i toto je potřeba vzít v úvahu. Volný pohyb v Evropské unii znamená, že stále více lidí je vystaveno nebezpečí, že se stanou obětí trestného činu eh, v cizině a právě proto je nutné, aby měli k dispozici relevantní informace ve svém jazyce. A v této oblasti chceme dosáhnout dohody eh, ohledně strategie, eh, pro posílení mm, jaksi, postavení obětí trestného činu. Chceme také nastolit rovnováhu mezi e, právy obětí a e, pachateli. Neměla by tady být žádná diskriminace na straně obětí trestného činu na základě e, pohlaví či Eh, barvy pleti. Chceme také, aby oběti trestného činu měli nárok na adekvátní odškodnění. Já vím, že parlament eh, na toto téma již jednal a doufám, že eh, se nám dostane konstruktivních, konstruktivní podpory oběti trestních činů by měly mít k dispozici podporu a e, pomoc v mnohem větší šíři než, míře, než tomu bylo doposavat. Je tady řada oblastí, kde musíme e, rozšířit e, naši spolupráci. Je to boj proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, co já považuji za naprosto nechutné, je obchodování s lidmi a tomu musíme věnovat větší pozornost. Musíme chránit děti před eh, dětským, dětskou pornografií a před vykořistováním. Eh, dneska, když otevřete noviny, tak zjistíte, že to problémy a je tady potřeba přijmout opatření. Boj proti obchodování s lidmi jsme si stanovali jako vysokou prioritu v rámci našeho předsednictví. Obchodování um, s, li, um, s těmi nejslabšími, uh, s dětmi, uh, s ženami je opovržení hodný uh, eh, zločin. Je naprosto nezbytná mezinárodní spolupráce během zasedání rady eh, na podzim představíme eh, rámcový eh, program pro boj proti obchodování s lidmi. Ale určitě to nebude stačit. Není možné se spokojit se spoluprací mezi členskými státy, musíme spolupracovat i se s třetími zeměmi. Švédské předsednictví se rozhodlo věnovat této problematice ehm, vysokou pozornost. Je to jedna z našich priorit. Budeme také pořádat velkou mezinárodní konferenci, bude to 20. října. A na této konferenci se budou vyměňovat e, informace a osvědčené e, postupy a e, doufáme, že také ehm, Výsledkem této konference bude určitý eh, dokument, eh, který eh, se bude věnovat strategii boje proti obchodování s lidmi. Evropský parlament samozřejmě je, bude přizván k této konferenci. Další důležitá věc, na kterou se zaměřujeme, je bezpečnost dětí. Technický pokrok jde mílovými kroky kupředu, a s tím souvisí i ohrožení našich dětí. E, internet nezná hranic, takže dětská pornografie a jiné formy vykořistování dětí um, nabývají nových podob. A je potřeba přijímat e, opatření na mezinárodní e, úrovni. Komise přijala návrh rozhodnutí pro boj, respektive pro ochranu dětí před sexuálním zneužíváním sem patří i sexuální eh, turistika a zneužívání eh, dětí na internetu ze strany dospělých, kteří je vyhledávají za účelem eh, sexuálního zneužívání. Na internetu je teď možné, že se ten neznámý člověk, se kterým by dítě na ulici někam nešlo, objeví najednou na jeho obrazovce v jeho pokoji. Švédské předsednictví také bude podporovat další formy e, spolupráce pro boj v, e, proti zneužívání dětí v sexuální oblasti a je zde nutná určitá finanční e, koalice, spolupráce um, pro boj proti dětské pornografii, protože je tady široká fronta, na níž musíme působit. Chceme zlepšit také spolupráci mezi soudními orgány a švédské předsednictví předloží řadu iniciativ v této oblasti. Už jsem zmínila eh, několik z nich a aniž bych šla do detailu, tak dovolte, abych ještě zmínila jich pár. Je to například eh, iniciativa, která se týká eh, převodu zisků z nelegální činnosti. A co to je, pokud bude nějaké trestní vyšetřování, které se eh, bude přenášet z jedné země do druhé, tak to bude kvůli tomu, aby se zajistilo, že Eh, to trestní řízení se eh, odehrává tam, kde je eh, vlastně proto nejvhodnější jaksi prostředí, aby se zajistilo to trestní řízení a to vyšetřování tak, aby bylo co nejefektivnější. Nadnárodní e, trestná činnost také sebou nese, že se jurisdikce překrývají a musíme stanovit správná měřítka na to, aby e, tato spolupráce soudních orgánů byla co nejefektivnější. E, spolupráce při boji proti převodům zisků Eh, musí jít ruku v ruce s represivními opatřeními, eh, jako je například evropský zatýkací rozkaz. Oběti musí být informovány o tom, pokud eh, se bude to trestní řízení přenášet z jedné země do druhé. Právní jistota je také důležitá, pokud jde o, e, obchodování, o boj proti obchodování e, s lidmi. Pokud tohoto nástroje využijeme, tak e, uvidíme více pachatelů před soudem. Tato opatření je nutné přijmout před koncem roku. Pane předsedo, dámy a pánové, to bylo schnutí, pouze schnutí těch nejdůležitějších mm, prvků švédského předsednictví. Dovolte, abych na závěr potrhla e, můj zá, svůj zájem na spolupráci s Evropským parlamentem i s vaším výborem. Děkuji, děkuji za pozornost a těším se na diskusi a ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji. Thank you so much, Minister, for this thorough presentation of the... Děkuji vám mnohokrát. Eh, děkuji za předložení těchto priorit švédského předsednictví a myslím, že je na čase, abychom dali slovo těm členům výboru, kteří se hlásí do diskuse. A začneme asi předsedy politických skupin. Takže jako první má slovo pan Demera za EPP a prosíme, abyste se omezili eh, na tříminutovou řečnickou dobu, abychom mohli dát slovo co největšímu počtu členů. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji že mi dáváte možnost eh, promluvit jménem EPP. Chci poděkovat paní ministrini za tento výklad eh, tak podrobný. Naše skupina EPP eh, sdílí váš názor a považuje předložené body jako skutečně prioritní v oblasti justice a vnitřních věcí. To znamená, že zatím téma migrace, imigrace, přistěhovalectví, to zatím necháváme na pozdější diskusy. Já bych vám chtěl říci, že e, toto e, program ze Stockholmu, který je jakýmsi pokračováním e, hákského programu, je v oblasti justice velice důležitý. Já bych chtěla reagovat na čtyři nebo pět konkrétních bodů. Pokud je o Europol, rádi bychom znali váš eh, závazek, eh, paní ministrině, že Europol už přestane být mezivládní organizací a stane se skutečně evropskou agenturou, kde všichni pracovníci budou evropskými úředníky. To by totiž odstranilo takovou tu zranitelnost Europolu, která někdy se objevuje eh, v krizi důvěry. A prosím tedy, řekněte nám, jak vidíte tuto věc. Za druhé, eh, paní ministrině, vy jste hovořila eh, trošku jen na povrchu o jedné věci. Důležité je, aby se Eh, švédské předsednictví zavázalo v otázkách trestního rejstříku, záznamů v trestním rejstříku. To je totiž velice důležité pro spolupráci eh, jak v policejní, tak i v justiční oblasti. A za třetí, paní ministrině, Chtěli bychom slyšet od švédského předsednictví závazek, že se bude věnovat lepší eh, koordinaci boje proti teroru. Máme Europol, máme koordinátora pro boj proti terorismu, toho ostatně také vyslechneme v našem výboru. A pak máme různé specializované složky či služby v členských státech. Bylo by dobré, kdyby švédské předsednictví se zasadilo o lepší koordinaci mezi všemi to těmito složkami, aby totiž nedocházelo k tomu, že se eh, o informaci jednotlivé složky nepodělí s ostatními. Myslíme si, že tento závazek ze strany švédského předsednictví je velmi žádoucí. Rádi bychom eh, také posílili Eurojust. Eh, neslyšeli jsme tady žádný, žádnou zmínku o eh, otázce například boje proti padělání eura, tedy měny evropské. Je zapotřebí mít dobrou obranu naší společné měny. A konečně, paní ministrině, chtěl bych zdůraznit to, co jste vy na svého vystoupení tak zdůrazňovali a sice boj proti internetovému zločinu, eh, kyberzločinu, což je velice, velice důležité ve všech oblastech, zejména v oblasti například boje proti eh, pedofilii. Tak tedy další řada věcí je také velmi zajímavá a důležitá. Já se omezím zatím na tyto eh, hlavní body, které mě připadají důležité. Děkuji vám, paní ministrině, a děkuji předsedovi. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Vosgut za socialistickou skupinu. Again. Také prosím o dodržení eh, řečnické doby. Yeah, <laughs> I found it. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit nizozemsk, eh, eh, uh, holandsky. <laughs> I'm sorry, <laughs> I'm a little bit excited. Budu hovořit nizozemsky, pokud se mi to podaří. Děkuji za toto expoze. Eh, chtěla bych položit jednu otázku ohledně jednoho tématu, které se tak příliš nezmiňovala. A možná, že spíše se o to stará Ministerstvo sociálních věcí, ale my tady hovoříme také o směnici antidiskriminační a chtěla bych vědět, co tedy v tomto ohledu udělá eh, švédské předsednictví, protože je tady celá eh, řada věcí, která je důležitá takže co udělá švédské předsednictví a kdy můžeme doufat, že budou předložena opatření švédským předsednictvím v této oblasti? A teď pokud je o boj proti rasismu, eh, Tady vlastně bylo velké zklamání po neúspěšném samitu OSN a já si myslím, že Švédsko je právě zemí, která vždy eh, kladla E, jakožto prioritní boj proti rasismu, takže se že zda uvažujete o nějakém samitu e, k boji proti rasismu, jenž by mohl mít vliv na tuto oblast, protože vidíme, že v Evropě stále každý den vznikají problémy pro řadu obyvatel v Evropě v této oblasti, takže e, velice čekám na vaši odpověď. Děkuji a nyní má slovo Alde, paní Haneš Plaset. Dvě minuty, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji paní ministrině za velice jasné expoze. Já se omezím pouze na jednu poznámku, protože nemáme mnoho času. Hovořila jste o zklamání, pokud jde o procesní právo. A chcete se pokusit pokročit v této oblasti? respektive chcete volit postup krok po kroku. A na úrovni Evropské unie bychom měli určité východisko, určitý výchozí bod, a to je vlastně společný evropský prostor bezpečnosti a justice. Ale myslím si, že ten hlavní problém jsou odlišné systémy, protože ty systémy nejsou vždycky efektivní, například evropský zatýkací rozkaz. To je velice užitečný nástroj, ale stále je zde celá řada anachronismu. Eh, rámcové rozhodnutí v roku, z roku 2008, pokud jde o předávání eh, zadržených z jednoho státu do druhého například. Dále se hovoří o nejrůznějších řízeních na úrovni Evropské unie, ale to všechno nebude moci probíhat dříve než před rokem 2011. Jedná se také o řízení a postupy transpoziční, které nejsou zmiňovány v tomto rámcovém rozhodnutí. Já nemám nic proti tomuto rámcovému rozhodnutí, ale problém je v tom, že členské státy nerespektují úmluvu o lidských právech a je celá řada případů, která se ocitá před soudním dvorem. Takže se táže, jak eh, se budete snažit pokročit i v této oblasti za švédského předsednictví, protože zájemná důvěra, to je to, podle čeho můžeme poměřovat funkčnost jednotlivých postupů a řízení. Takže jak hodnotíte to, že předávání eh, vězňů je vnímáno jakožto řízení stíhání a ne řízení vykonávací a že to bude až do roku 2011. Děkuji. Děkuji slova pan Abret. Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau äh, Justizministerin, auch für die uh, Stärkung und Betonung der Zusammenarbeit mit dem Parlament. Äh, das finde ich an dem Bereich sehr wichtig. To potržení nezvednosti rozšíření spolupráce a také za zmínku o právech občanů a ochrany osobních údajů. Jak jsem to pochopil, tak tento program předpokládá řadu konkrétních opatření v oblasti posílení výměn informací, posílení výměn informací a také e, posílání a e, propojení databází a možná také e, předávání dat. Toho se týká má otázka, do jaké míry se uvažuje o předávání údajů SWIFT a PNR, čili údajích o pasažérech do Spojených států. Možná na vyjasnění bych tomu rád něco slyšel. Také bych rád něco věděl o těch opatřeních pro, nebo na ochranu individuálních práv a osobních údajů, e, tam e, nevidím zatím žádné aktivní e, prostředky ochrany podle třetího pilíře. Možná bychom také mohli uvažovat o obnovení rámcového rozhodnutí na ochranu osobních dat v rámci tohoto programu. A další otázka, počítá se e, s vyhodnocením tohoto programu, nového dopadu, ale rád bych věděl, zda e, se uvažuje o e, eventuálním pozměnění opatření, která by vedla k posílené ochraně občanů a zda se uvažuje o tom, že některé, některá opatření budou zrušena, poněvadž nejsou již uh, nezbytná. Já bych tedy rád uh, věděl něco o tom důsledném vyhodnocování jednotlivých uh, prvků tohoto programu a chtěl bych slyšet, zda plánujete něco konkrétního. A další věc, proč je to vyhodnocení nezbytné, je to, že předtím, než eh, se eh, budou přijímat nová opatření, eh, je nutné vyhodnotit ta stávající opatření. V tom bych měl mít, v tom bych, o tom bych rád se něco dozvěděl. A děkuji a než dám slovo panu Tavaresovi ze skupiny GUE, bych chtěl bych říci, že do diskuze se přihlásilo tolik členů výboru, že musíme zkrátit řečnickou dobu. Já vás tedy prosím, abyste se opravdu eh, omezili eh, ve svém projevu. A dále chci říct, že ti, kteří se již eh, přihlásili, ti slovo dostanou budeme postupovat v několika kolech. Teď v tom prvním kole ještě promluví za GUE eh, pan kolega a pak dáme slovo ministrini, eh, aby odpověděla. Dáme jí k dispozici pět minut. Snad si v tom dokáže zorganizovat své odpovědi. A nyní prosím pan Tavares. Ministro, obrigado pelas, eh, pelos esclarecimentos, pela sua intervenção. Velice děkuji, eh, paní ministrině, za vaše vysvětlení, velice děkuji za vaše vystoupení a začnu třemi konkrétními otázkami. Ta první, ta se týká SWIFTu. Byl bych velice rád, kdybyste nám mohla říct, jaký je postoj švédského předsednictví, pokud je o jednání ohledně této nové smlouvy mezi EU a Spojenými státy, jež se týká evropských údajů v SWIFTu. Eh, zda tomu bude věnováno nějaké zasedání, to asi ano, ale já bych chtěl znát váš názor, tedy švédského předsednictví k tomuto. Dále Europol. Eh, chtěl bych znát eh, švédský postoj, pokud jde o demokratickou kontrolu ohledně Europolu a to v rámci diskuse o budoucnosti Europolu. A dále obchodování s lidskými bytostmi. Vy jste říkala, že je potřeba spolupracovat se třetími zeměmi, aby bylo možné lépe bojovat proti tomuto obchodování. Takže chtěl bych vědět, zda existuje nějaký společný minimální jmenovatel, pokud je o e, nadřazenost práva nebo e, nadřazenost lidských práv eh, ve spolupráci s třetími zeměmi, anebo jestli ta spolupráce vnímána jako široká spolupráce se všemi třetími zeměmi, které si to přejí, jako například by to bylo příklad Libie. A pak eh, obecnější otázky, to už nejsou ani tak otázky, jako spíše úvaha. Eh, první věc, měl jsem pocit, že ve vašem vystoupení se hovořilo nejenom o přístupu a transparentnosti k veřejným dokumentům, ale také k hovořilo se o zjednodušení dokumentů a vztahů mezi občany a evropskými institucemi. To je, že je třeba hovořit o jednoduchém systému, dobře uspořádaném, kde budou moci být skutečné vztahy mezi eh, institucemi a občany. My eh, ze strany levice jsme hodně bojovali za transparentnost, ale transparentnost nestačí, protože všichni občané nemají dostatečné mechanismy k tomu, aby mohli čelit komplexnosti některých legislativních textů a nebo složitosti některých postupů. Eh, takže je potřeba, aby ta jednoduchost byla prioritní a dále pak, jak jste říkala, paní ministrině, je třeba, aby zde bylo rovnítko mezi bezpečností a právem. Já si nemyslím, že by to byl zrovna ten nejhodnější způsob, protože si myslím, že bezpečnost a práva nejsou na stejné úrovni. Já si myslím, že práva občanů to je princip a bezpečnost to je cíl a není možné vždycky zajistit úplnou bezpečnost pro všechny občany ve stejném okamžiku, ale na druhé straně práva nemohou být respektována jenom částečně či napůl, musí být respektována vždy stoprocentně. Takže mm, pokud tak nějak trošičku třeba omezíme práva, budeme mít větší bezpečnost, to si myslím, že je velice špatný nápad. Nesmíme v žádném případě tedy nějakým způsobem ustupovat u práv a hovořit o větší bezpečnosti. Ne, já si myslím, že nemůžeme hovořit o bezpečnosti a právech, když to dáváme na stejnou úroveň. To nám nedá žádnou bezpečnost navíc. Děkuji. Děkuji, to je první kolo diskuse, po kterém Eh, otevřeme ještě druhé kolo, protože máme velmi mnoho žádostí. Doufáme, že eh, paní ministrině bude mít ještě čas odpovědět pak i v tom druhém kole. Nyní dávám slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za otázky i za vaše názory. Budu se snažit být stručná, abych pokryla také co největší počet otázek. Začnu s Swiftem a diskusemi či spíše jednáními, které na toto téma probíhají. Potřebujeme dohodu se Spojenými státy v této věci. Důvod, proč dochází nebo má docházet k této výměně informací, je eh, boj proti terorismu. Ta nejúčinnější věc, kterou můžeme eh, udělat, je, že využijeme tuto informaci a e, budeme lépe rozumět tomu, jak e, tento zločin funguje. A to právě umožňuje výměna informací. E, bez ohledu na to, kdo je partnerem, není-li dohoda o výměně informací, je tady třeba postupovat velice, velice opatrně. Samozřejmě, že musíme mít také na zřeteli ochranu osobních dat. Tady je celá řada závazných principů, které musí obě strany respektovat. Eh, tady bych eh, ale řekla, že je právě v zájmu všech důkladně si eh, definovat tuto výměnu informací. A to je právě obsaženo v této dohodě. Je tam řada informací a já myslím, že to také je důležité pro Spojené státy. Ovšem i my, i my máme zájem na výměně informací kvůli boji proti terorismu. Jde o to, aby tady, byl dobrý, a aby tady byla dobrá a spolehlivá dohoda. Je to důležitá otázka, která ostatně byla také diskutována na konferenci, o které jsem se zmínila. Teď se dostávám k další důležité otázce a to je e, právě boj proti terorismu. E, v diskusi zaznělo, že jsem se o tom dostatečně nezmínila. A právě se, to mě přivádí také k Europolu, což je důležitý nástroj v tomto boji. Uh, Eh, nemáme eh, naprosto eh, v úmyslu v této věci zmenšit úlohu národních států. Ovšem pravda je, že Europol může velmi dobře fungovat a poskytnout velmi dobrou službu v rámci spolupráce. Vidíme tady vazby mezi tím, co probíhá ve Stockholmu, to, co probíhá v Portugalsku či někde jinde. A právě tady chceme, aby Europol byl efektivnější. Myslím si, že je dobré, že máme nové právní nástroje, které pokrývají Europol a že se tady objevuje také nová institucionální role, nové vedení. To všechno je třeba dále diskutovat. A to je důvod, proč eh, jsem pozvala ministry na eh, setkání s Europolem, aby bylo možné projednat, jak se věci mají, kde můžeme pracovat lépe, kde můžeme zlepšit spolupráci mezi členskými státy na jedné straně a Europolem na druhé straně. Eh, jak si udělat celkový přehled eh, o této oblasti. A myslím, že to udělat skutečně takto můžeme. Někdo zmínil také výměnu záznamů v trestním rejstříku. Eh, policejní organizace již mnoho let si vyměňují informace, faxují si, telefonují si. Eh, policejní organizace mají asi více faxů než kdokoliv jiný. Ale to už je možná trošku staromódní, trošku překonané. A eh, Otázka je modernizovat způsob, jakým se předávají informace, aby to bylo rychlejší. A další věc, kterou se snažíme, je eh, schromažďovat eh, více informací, vyměňovat si více eh, informací, ale jde nám přece na druhé straně také o to, abychom snížili administrativní práci, abychom pracovali lépe a efektivněji. To by bylo užitečné pro všechny. A v této oblasti bych chtěla říci, že potřebujeme potřebujeme informace. Tady je podle našeho názoru velice důležité mít dobrou vyváženost, aby to byla informace eh, relevantní eh, a eh, ve stokholmském programu je také otázka mm, ombudsmana pro ochranu osobních dat na evropské úrovni, který také vyjádřil svůj názor. To bych mohla opravdu se s tím stotožnit a slovo od slova to zopakovat. To je vynikající dokument, který je velice důležitým krokem správným směrem v oblasti ochrany dat. A já myslím, že tady opravdu může dojít k velkému zlepšení. A poslední bod, který bych teď chtěla ještě v diskusi zohlednit, je otázka směrnice proti diskriminaci a také boj proti rasismu. To není mé téma, bohužel musím říci. E, to je v pravomoci jiného ministra, pana Kosabuny, a já tady bohužel opravdu podrobnosti neznám, ale jednu věc bych mohla říci e, která se týká boje proti organizovanému zločinu. Když hovoříme o fundamentalistech a radikalizaci některých skupin, tak tady chci říci, že mladí lidé mají určitou úlohu. Oni reagují, oni tady působí a velmi často uh, si ani eh, lidé neuvědomují, že k někomu jinému přistupují jako k někomu odlišnému, eh, když eh, například jde o hledání práce nebo když jde vůbec o přístup k takové osobě. Ale v boji proti zločinu to je oblast, kde je třeba toto brát v úvahu. A boj proti rasismu, boj proti diskriminaci obecně za to toto také bere v úvahu. Ovšem jinak, jak jsem již řekla, tato oblast nepatří do mých pravomocí, takže to nemohu podrobně tady probírat. Já myslím, že tady mohu přerušit svůj výklad a snad ještě odpovím na některé další otázky. Děkuji. Máme ještě čas na druhé kolo, ale to už bude poslední. Dvě minuty pro každého, prosím. Paní Imwelt. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní ministrině. Já osobně eh, mám velká očekávání vůči švédskému předsednictví a má, jde především o návrh stokholmskému programu. To jsem poslouchala velice, velice pod, eh, pozorně a také to velmi vítám. V nedávných letech základní práva a demokratická vláda, demokratická pravidla byla velice často a systematicky erodována. Já musím říci, že když jsem vyslechla vaše slova, tak nejsem ještě zcela uklidněná. Eh, roky a roky se opakuje, že všechna eh, opatření, která se přijímají v oblasti omezení práv občanů a přijímají se proto, že je to v zájmu bezpečnosti. No, snad se mu můžeme věřit, ale nikdy jsme ještě nedostali důkaz. Od loňského listopadu stále čekáme že dostaneme odpověď na rezoluci Evropského parlamentu, eh, kdy jsme žádali, abychom dostali důkazy, že opravdu jsou tato opatření důležitá pro bezpečnost. Doufáme, že tu odpověď dostaneme za švédského předsednictví, protože to je eh, prostě stále více a více neuvěřitelné, abych tak řekla. Švédsko má velmi dlouhou tradici eh, v transparentnosti poskytování přístupu k dokumentům, takže já tady důvěřuji vašim slovům, ale prosím, eh, mám konkrétní žádost, to je tedy ta žádost, kterou jsme již oficiálně předložili radě. Poskytnete okamžitý a přímý přístup Eh, k právnímu stanovisku z hlediska SWIFTu a také ke všem ostatním eh, jednáním o dohodách v globální míře, které dávají velké pravomoci eh, hraničním složkám, které například mohou skonfiskovat mobilní telefon a podobně. E, bude možné konečně poskytnout odpověď na to tvrzení, jakou úlohu sehrávaly členské státy EU v akcích CIA. Je velice důležité, abychom konečně dostali také hodnocení eh, efektivnosti politiky boje proti eh, terorismu. Já už budu končit, pane předsedo, ale chci říct, že to jsou otázky, které jsou na stole už celé roky. A takové posouzení, které pochází z mé vlastní země, eh, je tedy závěr, že politika boje proti terorismu Eh, v mé zemi prostě stručně vzato je, je neúčinná. A podobně tomu je možná i jinak. Doufám, že posouzení a hodnocení, které jste, nám bylo přislíbeno, eh, bude, eh, bude ze strany rady velice brzy dodáno. Děkuji. Další pan kolega, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit k tomu podstatnému v Eh, projevu paní ministrině, a to je ten eh, stokholmský program a také boj proti organizovanému zločinu. Na to se chcete soustředit. Eh, v prezentaci pana Dima se bylo řečeno, jak efektivní Europol je a že by bylo dobré přeměnit tento orgán na agenturu. Já myslím, že to je dobrá věc. A má otázka zní, i když se Europol stane efektivní, v boji proti obchodování s lidmi, s dětmi, se ženami, tak eh, by konec konců eh, to, o čem vy hovoříte, tedy rozsah organizovaného zločinu, to všechno je tak obrovských rozměrů, že Europol je příliš malou agenturou v této věci. A my odstraňujeme překážky, které eh, jsou ve výměně informací mezi členskými státy. To je velice důležitá věc a hovoříte také o velmi ambiciozní otázce, jako je eh, výměna informací z forenzní, forenzního typu. Ano, to je velice důležité a myslím, že všichni se shodneme na tom, že to je důležité. Když se podíváte na tuto otázku, tak například výměny informací o DNA, Eh, výměna privátních informací, intimních oso- eh, informací, eh, to je opravdu všechno velice ambiciozní projekt a já se ptám, když předkládáte takové návrhy. Mohly by být nějaké příklady, kde by se to podrobněji ukázalo. A chci ještě reagovat na to, co už řekla tady kolegyně, a to je evropský zatýkací rozkaz. Paní Boskat hovořila o směrnici proti diskriminaci. My Máme už určité zkušenosti s implementací, efektivní implementací. Myslím, že je zapotřebí, aby předsednictví sledovalo, eh, že ta rozhodnutí jsou pak skutečně vykonávána tak efektivně, jak by je to bylo žádoucí. To je dimenze, eh, která je velmi důležitá. Eh, stejně důležitá jako nové ambiciozní návrhy. Děkuji. Děkuji. Další paní kolegyně dvě minuty. Sí, sí, que no. Estimada señora ministra, la felicito por su... Vážená paní ministrině, děkuji vám mnohokrát za vaše vystoupení a jak jistě víte, já bych chtěla říci, že eh, protiteroristický eh, boj se samozřejmě odehrává v našich eh, národních zemích, ale má i nadnárodní dimenzi. V nedávné době moje země byla právě dějištěm teroristických útoků, které byly velice, velice tragické, konkrétně v Burgosu. Já myslím, že terorismus je hlavním problémem ve Španělsku a myslím, že je to důležitý problém i ve zbytku Evropy. Velice podrobně jsem si pročetla pracovní plán švédského předsednictví. Velice pozorně jsem sledovala váš výklad a vidím, že boj proti terorismu je tady důležitou prioritou. Je třeba pokračovat v boji proti terorismu přijímáním opatření, které se také zaměřují na otázky radikalizace v extremistických skupinách a v teroristických skupinách. Já jsem vás eh, slyšela hovořit velmi vehementně o nutnosti pomáhat obětem, postavit se na obranu eh, obětí a prosazovat práva obětí trestných členů. Chtěla bych se zeptat, zda švédské předsednictví má v úmyslu, že by se předložil evropský návrh eh, právní normy, Eh, v této oblasti, protože v této oblasti národní vnitrostátní právo je velice různorodé. Eh, bylo by dobré morálním způsobem či jiným způsobem eh, podporovat eh, oběti. A tady já i celá naše španělská delegace i skupina EPP e podporují takovéto zaměření. Můžete počítat s naší pomocí i podporou, když bude možné do jisté míry harmonizovat situaci v těchto věcech. Děkuji vám, pan Esko, dvě minuty. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte Děkuji, pane předsedo. Rád bych poblahopřál paní ministrině a její vládě za tento ambiciozní program. Především za to, že převzali ten uh, úkol um, vy, uh, jak si, eh, vypracovat program, který bude přesahovat jejich půlroční předsednictví. Dovolte několik poznámek k, k vašemu programu, především policejní spolupráce. Děkuji za, upozor- za to, že jste upozornila na to, že uh, hranice padly pro občany, ovšem uh, hranice pro policisty jsou v praxi uh, nadále realitou. A mělo by být možné, aby během tohoto legislativního období došlo k posílení dvou věcí. Jednak posílení uh, činnosti Europolu. Souhlasím se španělským kolegou, že potřebujeme agenturu, která bude eh, mít eh, eh, za následek přímou spolupráci mezi jednotlivými státy a potom je tady nutná výměna informací mezi národními policejními složkami. Bývalá rakouská ministrině vnitra Eh, uzavřela podobnou smlouvu o výměně informací mezi pěti zeměmi a eh, toto by mělo být eh, i realitou na té celoevropské úrovni. Druhá věc je důležité, aby Evropa převzala zodpovědnost za ochranu svých vnějších hranic. Veškeré návrhy, které se tohoto týkají, podporuji a také souhlasím se španělským kolegou ohledně koordinace eh, té spolupráce. A na závěr jsem, na závěr bych rád řekl, že také věřím tomu, že eh, diskuse o strategii eh, pro boj proti korupci je také na pořadu dne z návrh tady zazněl a já bych eh, rád, aby se tomu věnoval i náš pracovní program. Děkuji. Paní Webrová, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní předsedkyně, také za vaši prezentaci. Mám dvě otázky. Vy jste zmínila ve svém příspěvku rámcové rozhodnutí o přenesení řízení v trestně právních oblastech. A moje otázka se týká tohoto. Proč se zabýváme zároveň eh, rámcovým rozhodnutím o eh, předcházení konfliktů eh, v trestně právních řízeních? Když je jasné, že tady jsou dva různé časové plány, protože 21. října bude přijato jedno rámcové rozhodnutí a to druhé až na konci roku a jsou tady také velice velké e, rozdíly e, v obsahu obou těchto rámcových rozhodnutí. Jedno, které se týká konfliktu e, pravomocí, neřeší otázky lidských práv. A to druhé předpokládá Eh, přenášení eh, eh, trestních řízení a také se věnuje právům obětí trestných činností, trestné činnosti a proto bych rád věděla, proč je tady jaksi duálnost těchto dvou rámcových rozhodnutí. Minun mielestäni meillä on onnea, että tämä avoimuusasetus nyt on käsitelty. Eh, děkuji. Máme velké štěstí, když vidíme, že ta otevřenost je v centru pozornosti švédského předsednictví a jsem přesvědčena, že cíl Evropského parlamentu eh, zachovat tuto otevřenost bude moci být dosažen ve spolupráci se švédským předsednictvím. Souhlasím, že otevřenost a naše současná pozice funguje dobře, je třeba některé věci si osvětlit a Soudní dvůr to mimochodem také dělal v předcházejících letech. To, co mě ale znepokojuje, zejména když poslouchám třeba radu, tak to jsou pokusy v některých podnicích nedávat e, přístup k základním důležitým dokumentům. Zejména je celá řada dokumentů, pokud jde o mezinárodní otázky, jež jsou charakterizovány jako utajené a důvěrné a já chápu tedy to znepokojení vyjádřené kolegyní. Takže táži se, podle vašeho názoru, bude moci Švédsko zabránit těmto pokusům, které dnes vidíme? A můžete udělat něco i v rámci rady, abychom měli větší ještě důraz kladený na otevřenost. Děkuji. Thank you, Mr. Elbaru, please. Děkuji pěkně, pane předsedo, a také děkuji paní, předsed, paní ministrini. Už jsme měli možnost eh, eh, na toto téma hovořit ve Štokholmu. Ve Štokholmu. Několik otázek. Vy jste eh, hovořila o používání DNA. Vy jste řekla, že se to používá jako podpůrný důkazní prostředek. A myslíte si, že také e, dojde k harmonizaci e, těch procesů, no, těch procesů pro získávání DNA, e, protože v různých státech jsou různé metody pro získávání DNA. A to souvisí se statistickou srovnatelností. A z toho důvodu, že se tyto vzorky DNA budou používat v trestním řízení, je potřeba mít společné standardy. Další otázka. Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, existuje koordinační eh, centrum pro spolupráci eh, národních bezpečnostních a tajných služeb. A každém parlamentu je určité grémium, eh, kterému se tyto národní tajné a eh, zpravodajské služby zodpovídají. Uvažuje se o něčem podobném také na úrovni eh, Evropské unie. Další věc, kterou jste zmínila, Europol. Eh, pokud dáte Europolu operativní pravomoci, tak by nebylo od věci uvažovat také o imunitě pracovníků eh, Europolu. A uvažuje švédské eh, předsednictví teď v, oblast, v období po volbách do Evropského parlamentu o tom, jak postupovat proti eh, tomu eh, stále sílícímu nacionalismu v jednotlivých eh, evropských zemích. Pan Plons? Uh, Microphone. Mike, Mike, Mike, please. Sorry. Under the European arrest warrant, will it be possible for a person to be extradited from a country for an act? Uh bude eh, možné na základě evropského statistikačního rozkazu vydat eh, osobu do země, eh, kde není definován ten trestní čin. A harmonizace legálních systémů existují plány, pro harmonizaci protichudných legálních systémů?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 ve velice obtížné sociálním a ekonomickém kontextu. V řadě zemí eh, klesá HDP, firmy bankrotují, lidé přicházejí o práci. A to naopak, no, to s sebou nese i zvýšení eh, četnosti trestné činnosti, jako je praní špinavých peněz, eh, daňové úniky, černá práce, no, černý pracovní trh a korupce. Samozřejmě eh, se bude zvyšovat počet trestných eh, činů v vlastně ekonomiky a pokud se podíváme Eh, na eh, důvěru v soudní systém v různých členských státech Evropské unie, tak vidíme, že ta úroveň důvěry je poměrně nízká, alespoň v některých členských zemích. A v této souvislosti a v kontextu toho pětiletého plánu mám otázku, jak se bude postupovat proti ekonomické trestné činnosti, jaká další opatření bychom mohli přijmout, proto, aby se zvýšila eh, důvěra v soudce a v soudní instituce. Grazie signor Presidente, mi volevo complimentare con il Ministro e... Děkuji pane předsedo a blahopřeji paní ministrině za vaše vystoupení a přeji pochopitelně hodně štěstí během eh, uskutečňování tohoto ambiciozního programu. Několikrát jste, paní ministrině, zdůrazněvala vaši vůli zajistit lepší spolupráci mezi členskými státy u některých prioritních otázek a mezi jiným jste zmiňovala bod proti, boj proti vykořišťování nezletilých, násilí proti nezletilým, eh, dětská pornografie a sexuální turistika. Já bych chtěla zdůraznit jeden aspekt, který jste tady podrobně zmiňovala a já jsem byla právě velice spokojená s tím, jak se toto téma probírala, a to je výměna informací. Správně jste říkala, že již existuje značný tok, <clears throat> pokud je o výměnu informací ohledně trestních rejstříků mezi policejními silami, ale je to systém, který je velice málo uspůsoben pokud jde o jeho kvalitu, kvalitu údajů a rychlost. Já bych chtěla zdůraznit význam výměny informací z trestních rejstříků, zejména u osob, jež byly odsouzeny za pedopornografii, protože v této oblasti bohužel je velká pravděpodobnost, že dojde k recidivě, takže ta výměna informací je mimořádně důležitá pro to, aby byla zajištěna prevence. A já se omezím na jednu otázku. Chtěla bych vědět, zda švédské předsednictví si přeje angažovat se ohledně jedné otázky, jestli týká nezletilých a konkrétněji ještě těch nezletilých, které, kteří byli uneseni. Jak víte, mnoho dětí má dvojí eh, národnost, dvojí státní příslušnost a pocházejí z rodin, kde došlo k rozvodům nebo rozdělení rodičů a dochází tedy k jejich častým únosům a e, také k různým soudním sporům a řízením, protože není komunikace mezi soudními řízeními. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní ministrině. Moje otázka se týká části uh, eh, stokholmského programu věnované korupci, boje proti korupci. Evropská komise uh, nabídla veřejnou konzultaci o eh, stokholmském programu a 80 respondentů uvedlo, že by si přálo, aby Evropská unie postupovala tvrději v oblasti boje proti korupci. Bylo to 85% dokonce. Myslím si, že ta část sokolomského programu, která je, věnuje, která je věnována um, boje proti korupci, ne, jak se neobráží to procento občanů, kteří byli dotázáni na toto téma. Uh, jaké konkrétní výsledky očekáváte na konci vašeho předsednictví, pokud jde o boj proti korupci a co byste si přáli od komise uh, aby podnikla eh, v zájmu dosažení konkrétních výsledků. Děkuji, pane předsedo. Eh, také děkuji paní švédské ministrině spravedlnosti eh, za její dnešní účast. Já bych se vrátila k té otázce justice, která je v Itálii, mé rodné zemi, velice citlivou. V Itálii máme zákony, Eh, které pozměnily italskou ústavu. Je to především eh, článek 3 italské ústavy, který hovoří o rovno, rovném postavení eh, všech italských občanů, ale nyní to už tak není, protože státní orgány již mají nyní jiné postavení než občané a my naleháme na všechny eh, skupiny, aby podpořili naši snahu o změnu. Budeme o tom hovořit na plenárním zrání v září. Také bych ráda zdůraznila další důležitou věc. Pokud státní zástupce v Itálii eh, se snaží eh, využít určité politické strany, tak překračuje své pravomoce. V Itálii se eh, často eh, setkáme s, pří, s případy, kdy ehm, Evropský soud pro lidská práva dá zapravdu stěžovateli. Eh, prezident Berlusconi včera řekl, že Eh, zástupci Evropské unie by neměli hovořit o evropských zákonech, které jsou aplikovány v jednotlivých členských státech. Děkuji vám mnohokrát, paní ministrině. Chci říci, že váš program, tedy zejména ta část stokholmského programu, je velmi ambiciozní. A to velmi si ceníme. Rozhodně Kypr bude s vámi spolupracovat. My jsme totiž na té velmi jižní části hranice Evropy a máme velký problém s nelegálním eh, přistěhovalectvím Eh, z neevropských zemí. A já mám jednu konkrétní otázku. Co se stane s těmi 37% eh, kyperského území, které je evropským územím, ovšem které nicméně je okupováno eh, tureckou armádou? Víme, že je stále tato věc otevřenou ranou na těle kyperského národa a e, víme také, že tam dochází k velice závažné trestné činnosti, obchoduje se tam se ženami a s dětmi e, vlastně tam dochází e, k trestným činům, na které ovšem není možné použít evropský zatýkací rozkaz. Eh, víme, že tam dochází eh, k takovýmto činům, trestním činům, víme, že tam dochází k praní špinavých peněz a přitom je to vlastně součástí evropského území. Já se tedy chci zeptat eh, švédského předsednictví, co je možné udělat proto, aby toto evropské území, které je okupovanou částí Kypru, bylo také chráněno. A co je tedy možné udělat proti tomu okupačnímu státu, proti Turecko? Eh, zdá se, že v říjnu se opět Turecko eh, dostaví k jednáním s Evropskou unii o vstupu do EU a přitom nesplnilo eh, řadu závazků vůči Kypru. A mm, prostřednictvím Europolu, prostřednictvím EU e chceme se postarat o ochranu těchto území. Prosím, další Eh, řečnice. Som nyvald ledamot av detta parlament idag lyssnar till min egen minister. Eh, děkuji vám mnohokrát. A já musím říci, že to je velice pozoruhodné, že jako členka Evropského parlamentu poslouchám slova vlastní ministrině, ministrině Švédska a slyším, co říká o programu eh, například boje proti organizovanému zločinu a dalším oblastem. Eh, které se týkají justice a vnitra. Když jde o boj proti nejrůznějším typům trestné činnosti, musíme nicméně také mít na mysli lidská práva, záruku lidských práv. A to i v případě, že například dochází k převodu trestního řízení či soudního řízení do jiného státu. A já mám k této věci jednu otázku na naši ministrině. Jsou nějaká minimální kritéria, minimální kritéria, které která eh, bude, stanovíme v oblasti eh, lidských práv v stokholmském programu, než bude v prosinci definitivně schválen, bylo by možné takto to definovat, aby bylo zcela jasné, Jaké odlišnosti ještě existují mezi členskými státy? Děkuji, paní Borsellino. Eh, Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Slyšela jsem tady, že se hovořilo o organizovaném zločinu, o terorismu, ale nic jsem neslyšela o organizovaném zločinu mafiozního typu, protože to se velice liší od jiných forem organizovaného zločinu a zcela určitě si to vyžaduje i jinou pozornost a jiná opatření. A je jasné, že posílení úlohy Europolu to je významná věc. A všichni ti, kteří se zabývali mafiozním typem organizovaného zločinu, tak ti žili a trpěli vlastně tímto nedostatkem spolupráce s dalšími zeměmi, protože mafie ta ještě dávno před existencí Evropské unie zrušila hranice mezi státy. A já si myslím, eh, že za švédského předsednictví byste také něco měli dělat v této oblasti, takže se táží, co budete dělat, pokud je o konfiskaci majetku mafiánů, ale také pokud je o užívání tohoto majetku, protože jsou to obrovské majetky, obrovské částky, které nejsou využívány. V Itálii je jeden zákon, který předpokládá možnost využití v sociální oblasti, ale eh, mám pocit, že v jiných z evropských zemí tento systém neexistuje. A ještě další problém, to je problém svědků svědkové v mafiozních eh, řízeních, svědci, kteří musí být chráněni, eh, zejména protože jim hrozí velké nebezpečí za jejich svědectví. Takže bych chtěla vědět, co švédské předsednictví v této oblasti chce dělat. To Mrs. Hankish. A není paní Hankeš? örömteli volt és megnyugtató hallani miniszterasszony igazán kiváló és gondolatgazdag előadását. Děkuji vám, bylo eh, mi velkým potěšením, že jsem mohla poslouchat slova paní ministrině eh, v tomto vystoupení, ve kterém hovořila o tom, jak velice důležitý je boj proti organizovanému zločinu. Organizovaný zločin, organizovaná trestná činnost má bezesporu mezinárodní dimenzi, neuznává hranice, snadno je překračuje a proto také boj tady vyžaduje koordinaci v nadnárodním měřínku, měřítku. Je zapotřebí eh, posílit a nově definovat úlohu Europolu. Myslím, že jsou tady priority, které zmínila paní ministrině a které jsou velice důležité. Například koordinace A jen v jednom bodě jsem cítila takovou, takovou slabinu eh, nebo určitý nedostatek eh, v této věci. Jde o finanční transakce eh, v bankách offshore a jejich napojení na organizovanou činnost. Můžeme lépe bylo by dobré tuto věc lépe definovat. No, já vím, že eh, se o terorismu tady již v diskusi řeklo eh, docela dost. Nicméně chtěla bych eh, říci, proč mě osobně tato otázka tak velice zajímá. Má země, Maďarsko, přešlo od komunismu k demokracii a v mnohých věcech ještě můžeme řadu věcí dále zlepšit. Organizovaný zločin v Maďarsku má trošku zvláštní charakter. Jednak je tady eh, věc, která mě zajímá z hlediska vůbec všeobecně maďarské společnosti, ale jednak také jakožto ředitelka eh, určité organizace. A tady mám pocit takové trošku určité bezmoci. Myslím, že Maďarsko, ale také některé další země, které přešly od komunismu eh, k demokracii mírovým, ne jaksi nekrvavým způsobem, že tady pro tyto země kde dříve existovaly eh, tajné služby, eh, stát policie a podobně, že tady eh, to má určité, určité dopady i do dnešní situace, kdy dnes v demokratické společnosti má, stále ještě pocitujeme dopady této situace. A také v našich zemích došlo k velkému pohybu finančních prostředků, bohatství, které přešlo do soukromých rukou. A organizovaný zločin využil právě ty komunistické kořeny jakožto výchozí bod pro přisvojení si velkého majetku, například eh, určitých podniků, které jsou legální, ale my, které, kteří známe velice dobře tyto podniky, víme, že eh, tyto podniky mají určité napojení na organizovaný zločin. Je tady i eh, samozřejmě možné hovořit i o korupci, i o korupci na státní úrovni. No, já bych už chtěla ukončit své vystoupení, ale dovolte, ještě bych položila ještě otázku. Boj proti korupci a transparentnost ve státních zležitostech. Jak se na to díváte, paní ministrině? We all appreciate the efforts that have... Eh, děkuji. Já jsem se maximálně snažil omezovat eh, řečnickou dobu, protože si všichni velice uvědomujeme, že bude velice těžké, aby ministřině eh, dokázala v krátkém čase eh, odpovědět na všechno, ale věříme, že se jí to skvěle podaří. Děkuji. Děkuji za tuto projevenou důvěru, děkuji za vaše názory a za vaše otázky to, kolik vás tady je a kolik otázek padá, určitě obráží i zájem našich občanů. Ano, naši občané jsou přesvědčeni o tom, že bychom měli eh, efektivněji bojovat proti eh, trestné činnosti. Některé ty kroky, které eh, souvisejí s bojem proti zločinu, už jsou realitou. Je to velice komplikovaná záležitost a myslím, že Eh, před vámi je eh, několik eh, skvělých let, před námi několik zajímavých měsíců a já se pokusím zodpovědět několik otázek, dá tomu určité pořadí. Ano, my jsme slyšeli vaše stížnosti ohledně to, hodnocení, pokud jde o různé eh, druhy vyměňování informací. Jenom připomenu, že v tom sdělení komise eh, se potrhává význam vyhodnocení a posouzení informací a myslím, že to musíme ještě zlepšit. Myslím si, že jde o to, aby se ve správný čas přijímala ta správná opatření. poslanec za zelené vyjádřil eh, názor, že bychom měli počkat na vyhodnocení stávajících opatření. Eh, moje zkušenost politického života hovoří o tom, že eh, nemůžete zadržet vývoj a počkat, co se stane. Řada těch věcí se totiž překrývá. Pokud jde o to PNR, po ty informace o cestujících, tak v některých eh, zemích EU se využívala těchto informací eh, z tohoto registru cestujících ehm, pro boj proti zločinu. 80 až 90 eh, případů zadržení drog na stokholmském letišti právě lze přečíst tady informacím z tohoto registru PNR. A řada států se domnívá, že ne všechny informace v tomto registru jsou relevantní. K tomu bychom měli dát otázek. Není však pochyb o tom, že záznamy o cestujících, které budou využívány správným způsobem, jak nám ukáží určité vzorce Eh, podle nichž budeme moci zjistit, jakým způsobem se ty drogy dostávají třeba přes celní kontrolu. Je tady totiž informace, která nebude některak na újmu eh, jednotlivcům, ale mezi tím je potřeba rozlišovat. Pokud jde o tu otázku SWIFT, ano, my se snažíme poskytovat parlamentu co možná nejvíce informací. Eh, pokud jde o předsednictví, tak pracujeme na otázce otevřenosti a transparentnosti ve všech postupech a procesech. Samozřejmě jsme také kritizováni za to, že naše jednání jsou někdy příliš eh, jaksi uzavřená Chceme ovšem um, tuto závažnou věc pojmout tak, abychom zajistili integritu a nechceme jednat za zavřenými dveřmi. Vzhledem k tomu, že za zavřenými dveřmi se opravdu odhrává velice mnoho, tak lidé mají pocit, že nejsou informováni a naše předsednictví se bude snažit o co možná největší eh, transparentnost a otevřenost diskuse. Informace, které jsou přístupné veřejnosti, bude předána parlamentu a v žádném případě nemáme v úmyslu cokoliv skrývat. Je to všechno velice složité a proto potřebujeme spolupráci. Musíme spolupracovat, musíme táhnout za jeden provaz. Eh, pokud jde o ten zločin, eh, trestnou činnost mafie a organizovaný zločin vůbec, tak máme právní nástroje, které můžeme použít. S tím nemáme problém. Eh, byly předloženy dokumenty, jejichž schválení a projednávání chceme podporovat. Je jasné, že e, většina zločinců, většině zločinců jde e, především o zisk. A pokud jsou nějaké nelegální e, zisky, tak samozřejmě jsou prostředky, jak přetnout tu žílu, kterou proudí tyto nelegálně získávané finance. Eh, možná i ta současná ekonomická krize k tomu eh, eh, přispívá. Myslím, že to byla paní Weberová, která zmínila ten převod trestního řízení a konflikt při konflikt v jurisdikcích. Jsou tady dvě rámcová rozhodnutí, která se do jisté míry překrývají, ale oba, obě mají e, svůj význam. Pokud jde o ten eh, převod trestního řízení, tak eh, pokud zjistíme, že eh, třeba v případě drog se ty drogy pěstují v jedné zemi, potom jsou převezeny přes švédskou hranici a skončí v centru Stockholmu. Takže vlastně ten, ta trestná činnost se odehrává po celou tu trasu. A je určitě lepší, aby se celé trestní řízení odehrávalo u jednoho soudu na jednom místě a umožnilo by to více holistický eh, pohled na celou věc. Je jasné, že eh, v některých eh, zemích by ty žaloby byly nesmyslné, protože mnohdy potřebujete opravdu velice komplexní obrázek o celé o, o, o tom případu. Takže bylo by účinnější, aby se, aby se e, to trestní řízení odhrávalo v jedné e, zemi. Je jasné, že e, tato otázka jurisdikce a překrývání pravomocí je velice komplexní. Já se teď dívám na našeho hlavního vyjednávače, jestli se mnou bude souhlasit nebo ne. Uh, Řada lidí také e, změnila základní práva, procesní právo, které je také důležité. Myslím si, že prvním krokem, který e, bychom mohli e, předložit, možná není úplně podstatný, ale bez ohledu na veškeré konvence není e, samo sebou, že pokud jste obviněni v jedné zemi, že budete zcela jasně chápat e, tu, tu podstatu vašeho obvinění. A pokud se pokud jde o, o tlumočení a překlady, tak to by měly být základní věci, ale je tam ještě řada dalších faktorů, eh, které ehm, které k tomu patří, pokud jde o zajištění právní jistoty. Takže e, musíme postupovat krok za krokem. Já e, oceňuji, pardon, já jsem si vědoma toho, že v členských státech jsou různé právní systémy a je mi jasné, že bude velice obtížné e, dosáhnout společného rozhodnutí, ale podle mého názoru jde o to, abychom měli člens, podporu členských států. Většina lidí je přesvědčena o tom, že pokud jste v určitém členském státu obviněni z něčeho, tak musíte mít jistotu, že chápete, z čeho jste obvinováni a co je v těch dokumentech, které se vás týkají, e, co vám lidé e, jak si předkládají. To je základ. Lidé musí vědět, z čeho jsou obviněni. Ta umluva o lidských právech je eh, eh, nedělnou součástí eh, evropské legislativy a my jsme se zavázali k tomu, že budeme pracovat způsobem, který není diskriminační a všechno, co je v, těchto, v této umluvě, je pro nás důležité. Jde ovšem o to, abychom využívali ustanovení této umluvy i v praxi. A vy jste zmínili, že tady v této oblasti problémy jsou, které je potřeba řešit. A na závěr, pokud mi ještě eh, pan předseda dovolí, už jsme trochu přetáhli, tak eh, spadla tady otázka Europolu. Je to v podstatě velice malá organizace, ale s tím nes, eh, nesouhlasím. Myslím si, že Europol se velice rychle rozrůstá. Možná někdo nabídne, že té administrativy je příliš mnoho, ovšem pokud se podíváme na boj proti trestné činnosti, tak eh, vlastně Europol je platforma, kde se zbíhají zdroje nejrůznějších eh, nebo různých, různých eh, policejních orgánů. A uh, jakýkoliv evropský orgán má eh, za úkol koordinovat eh, práci. To tež platí pro Europol, takže Europol eh, koordinuje práci jednotlivých národních policejních sborů a jde o to, aby tato spolupráce byla co nejhlčí, nejefektivnější a aby dávala přidanou hodnotu. Evropské orgány eh, by se samozřejmě měly eh, svým způsobem podílet i na práci těch národních orgánů. Těch úkolů je spousta. Eh, určitě jsem nezodpověděla všechny otázky. Jsou tady otázky, na které by možná lépe odpověděli mý kolegové, takže Eh, bych se k tomu nerada vyjadřovala. A na závěr bych ráda eh, poděkovala za pozornost, kterou jste mi věnovali. A ještě opakuji, že eh, nás můžete skontaktovat e-mailem, to je určitě nejsnažší způsob, jak se obrátit na ministerstvo pro ministerstvo spravedlnosti. A pokud budete mít dojem, že já jsem tou osobou, která by zodpověděla vaši otázku, tak velice ráda tak učiním. A děkuji za to, že jste mě pozvali do tohoto výboru. Minister, we really thank you for Paní ministrině, děkujeme za skvělou práci, kterou jste zde odvedla a za to, že jste přispěla k tomuto plodnému dialogu. Máme před sebou ještě spoustu práce, jak paní ministrině řekla. Eh, bude tady pan eh, Belström, který se k nám připojí ve tři hodiny odpoledne. Jistě víte, že eh, máme na pořadu dne také bod, který jsme měli pronávat teď. Je to návrh stanoviska k rozpočtu, ale vzhledem k tomu, že už nemáme teď ani minutku, tak navrhuji, abychom posunuli tu diskusi o rozpočtu eh, na eh, tu chvíli poté, kdy eh, pan Bönström přednese svůj příspěvek dneska odpoledne. Souhlasíte s tím, že bychom se otázce rozpočtu věnovali odpoledne? Takže opět uvidíme se ve tři hodiny. Paní Boskotová, jen eh, procedurální otázka. Vzhledem k tomu, že nyní je švédské předsednictví a předtím bylo české a francouzské, a eh, nikdy jsme tady neměli ministra, který by zodpovídal za realizaci, implementaci eh, té směrnice proti diskriminaci, tak eh, možná bychom mohli požádat eh, ministrní eh, příslušnou ministrině ze Švédska, aby se nám k této směrnice vyjádřila. Ano, poznamenáte si to? Každopádně ve tři hodiny tady bude pan Tobias Belström. Děkuji pěkně. See you, see you tomorrow. Yeah, I didn't introduce myself. Tomáš Baňka.